La séance est reprise. Drazí kolegové, eh, zahájíme přerušené zasedání. Zápis byl rozdán. Máte nějaké připomínky k zápisu? Není-li tomu tak, je tento zápis považován za schválený. Eh, program